komisaři, děkuji i vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji kolegové. Tím uzavírám debatu na toto téma. Zít, budeme hlasovat zítra v 11.30. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu, což je e, zpráva Niky e, Cavela, energetický plán do roku 2050. A nejprve dáme slovo zpravodajce. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, chci poděkovat všem těm, kteří přispěli k této zprávě a v zásadě především chci poblahopřát a poděkovat stínovým zpravodajům sekretariátu a i našim poradcům. Eh, a mm, hlavní pilíře eh, naší politiky jsou zabezpečení dodávek, diferenciace eh, dodavatelů a zdrojů energie, konkurence, schopné ceny a energetická účinnost samozřejmě. Všechny tyto politiky samozřejmě jdou ruku v ruce s tím obecným cílem a to snížit emise CO2. Dámy a pánové, dnes odpoledne Eh, v této mé prezentaci mm, se chci podívat na to, co jde za rámec eh, této cestovní mapy, tohoto plánu a chci vzít do úvahy odpovědnost, kterou neseme my všichni, členové zákonodárných orgánů, odpovídáme za eh, mm, přežití a, mm, a za blahobyt našich spoluobčanů. Takže, dámy a pánové, podívejme se teď na energii a měli bychom eh, si říct něco k tomu, že naše eh, politiky musí být realistické, měřitelné a musí eh, jít za rámec stávající situace, ale musí také vzít do úvahy realitu dnešní situace a mm, jít cestou kompromisu, tedy střední cesta mezi energií a životním prostředí. Nelze jít extrém, od extrému k extrému, protože to by vedlo k energetické chudobě eh, evropských občanů a k odchodu průmyslu z Evropy. My, nám přece jde o konkurenceschopnost. Na to jsme vsadili. A zatím jsme nevyužili řádně zdroje energii, které máme a zatím jsme ani nezajistili, že budou ekologicky eh, přátelské. Potřebujeme Mm, odvážné eh, lidi, kteří všechno vidí ne jako hrozbu, ale jako příležitost, jako výzvu. Eh, mm, mm, my eh, nemůžeme tedy jenom jít cestou zavírání zdrojů a odstávek, ale musíme vytvářet nové věci. Dnes 50 našich nákladů jde na náklady v energii. Například v Bulharsku tam lidé vyšli do ulic a mm, vláda musela odstoupit právě kvůli přemrštěným cenám za elektřinu. Mm, takže já e, nechci tady e, malovat e, toto všechno černě, ale musíme se obávat případných dalších sociálních nepokojů kvůli energetické chudobě. A z pohledu socialistů mm, eh, je eh, důležitá sociální dimenze energie a energetiky. Pane komisaři, měli bychom ukázat pozitivnější přístup i k, mm, k břidlicovému eh, plynu. Lidé si to zaslouží. Pane komisaři, já chápu, že vy chápete význam těch rezerv, zásob, které existují eh, na jeho východu eh, Evropy a zde je třeba tedy eh, se podívat na to z pohledu tedy Itálie, Řecka, Kypru a mm, tam hlavně tedy ti by z toho těžili a vlastně celá Evropská unie. A zde máme článek 184 Evropské unie, podle kterého Evropská unie může přijímat evropská opatření právě pro zajištění dodávek energií. Takže třeba Řecko by mohlo být takovým regionálním centrem, takovým hubem, který by sloužil pro ukládání a další prodeje energií a mm, i mm, vlastně by se vytvořil takový systém e, fixace cen pro daný region. A tak bychom mohli i integrovat národní trhy tohoto E, i e, zemního plynu, protože ten je důležitým zdrojem pro členské státy. A co bychom měli dělat my jako Evropané? Měli bychom se podívat i na naše domácí rezervy, které zde máme, ať jsou to obnovitelné zdroje, ať jsou to fosilní paliva třeba. A je třeba, abychom byli objektivní. Tyto domácí zdroje musí sehrát svou roli, ale Eh, nemůžeme apelovat na závazné cíle, pokud nebudeme mít žádný centralizovaný eh, evropský systém hospodaření s energiemi. Tedy eh, přechod na obnovitelné zdroje, ten nenastane přes noc. Zde my musíme mít společný evropský přístup. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je pan komisař Ettinger. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážení kolegové poslanci, cestovní mapa do roku 2050 měla být podnětem k obecné diskusi. Naším záměrem je podívat se na další desetiletí a zkusit načrtnout cesty k europeizaci energetické politiky a integrační politiky bude pokračováním udržitelnou budoucností naší energie. Ono snad neexistuje žádný jiný sektor, kde se musí plánovat tak dlouhodobě, jako v případě energetiky, čili zajištění surovin například, zdroje, ropy, plynu, uhlí, biomasy. Energetika znamená rovněž produkční kapacity, čili zda máme elektrárny větrné, sluneční, eh, uhelné, eh, geotermické, vodní, zda máme dost úložišť a zda máme příslušné technologie k těmto úložištím. Zda máme eh, správné vědní bádání, výzkum, infrastrukturu, sítě, plynovody, ropovody – a energetika znamená rovněž investice do lepší energetické účinnosti. U těch opatření nemůžeme plánovat na pět, případně deset let. V zemědělství musíme plánovat na tři až pět let. Koupíme-li si nějaký stroj, tak počítáme s tím, že ho odepíšeme za 8 až 10 let. Když si koupíte auto, tak eh, doufáte, že vám poslouží naš 10 až 12 let. Ale elektrárny, uhelná 20, um, plynová 30 let, um, další struktury 30 eh, a jaderné elektrárny 40, 50, 60 let. Jinými slovy, já vlastně, paní poslankyně, pouze hovořím o nikoli o něčem, co bych si přál, ale o tom, jak to vypadá, to nejsou ideologické záležitosti. Ano, pane kolego Tomasi. um, o faktech se můžeme hádat později. Já se omlouvám. Já vám v nejbližší době pošlu takový briefing, kde se hovoří o různých povolovacích obdobích, kde se prodlužuje ze 40 let certifikát jaderné elektrárny ze 40 na 60 let. Opravdu my potřebujeme dlouhodobé e, plánování, jisté plánování. A e, z pohledu investorů je rok 2020 už minulostí ten už dávno nastal, takže máme obrovský investiční deficit v investiční oblasti a potřebujeme společné poměřování a společného jmenovatele k té koncepci, kudy se ubírat v horizontu roku 2050. Máme tady různé scénáře. Eh, máme tady tři cíle, které, bez kterých se neobejdeme. Za prvé, inteligentní infrastruktura. To budeme potřebovat každopádně. To bude vždy v našem zájmu. Vyšší podíl obnovitelných energií. To rozhodně přinese rovněž více předností než záporů. A zlepšování energetické úspornosti, investici do této oblasti, o tom rovněž nikdo nepochybuje. A nyní na základě vaší velice konstruktivní práce, na základě těch doporučení a zpráv chceme pracovat dál. O co jde? Jde o otázku, zda eh, po roce 2030 a pokud ano, tak ve kterém roce už budeme schopni mít závazné politické cíle pokud nebude po Evropě 2020 20 nic, tak nakonec znovu se stane evropská budoucnost v oblasti energetiky roztříštěná, nekoncepční. Ehm, v březnu vám komise představí zelenou knihu a ta bude takovým základem pro další debatu. Jde o otázku, vytvoříme celoevropské srozumění s novou, novým snižováním eh, emisí CO2? Potřebujeme eh, ještě dalekosáhlejší cíle, anebo nám stačí pouze snižování CO2? Já jsem přesvědčen, že Snižování emisí CO2 je důležité, ale přesto pléduji ještě kromě toho, aby existoval i pragmatický, dalekosáhlejší cíl pro závazné obnovitelné energie, které musí být součástí eh, té mm, kombinace těch energetických zdrojů té směry, eh, směsi. Eh, a ti, kteří tady s námi byli v roce 2007, tak si vzpomenou, že tehdy se podařilo dostat všechny země eh, k eh, tomu, eh, přesvědčit všechny země. My je potřebujeme. Proč? Dokud bude platit článek 194, tak si členské státy sice mohou rozhodovat o jádru, o uhlí a o obnovitelných energiích, tak se může stát, že z 20 eh, členských států si nemůže mm, jakoby eh, předepisovat těm eh, třem nebo čtyřem zbylým státům závazné strategie. A proto ten úkol spočívá v tom, zda jsme schopni všichni akceptovat skutečnost, že se už dokonce i v letošním roce změnilo klima velice výrazně. Celá řada členských států říká, my máme nyní jiné starosti, my nechceme, aby nám tady někdo něco diktoval, ale já nyní budu stavět na následovném. Chci navodit právě společně s vámi, kolegové poslanci, nosnou, zajímavou debatu, která si nejdříve vezme pod lupu ty hodnoty 20, 20, 20 a zkusí je potáhnout dál. Už těch 30, 30, 30 se zdá poměrně málo kreativní. A já zároveň bych rád slyšel vaši odezvu. Kudy chcem, jakou cestou se chceme ubírat eh, v oblasti obnovitelných energii. Například u biopaliv jsme ještě u první generace a tam se to nedá dotáhnout výš. Já se domnívám, pokud chceme mít více než 10% za současný produkční situace, tak to se nemusí podařit. Ale teplo a elektrická energie, tam mi připadá mnohem slibnější stanovit si stižádostivější cíl. Konkrétně uvažuji o tom, zda bychom neměli mít evropský trh s elektřinou nastaven tak, aby eh, do roce 2020 eh, měli 2020 23% úspor, abychom ale zároveň přesvědčili všechny členské státy o té další etapě ty dodavatelské země. O těch jste zde hovořili velice případným způsobem a já se domnívám, že například revoluce toho břidlicového plynu, ta se týká mnoha jiných odvětví, nikoli pouze energetiky. Když američané začnou uh, hovořit o uh, nezávislosti na eh, plynu, případně ropě, tak se změní jejich vztah k Iráku, Eh, k Venezuele, bude to všechno vypadat jinak. Budeme mít stabilnější vztahy a my rovněž i Evropa musíme této stabilitě přispět. Eh, když už si USA nebude tak odkázáno na ropu z například eh, arabských zdrojů, tak i my musíme začít nově uvažovat o našich smlouvách, které s těmito zemí podepisujeme. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Takže teď teda rozprava. Nejprve pan Sergio Svolsky eh, k vnějším eh, rozměrům energetiky. Je pravda, že tato politika se mění a vy objevují se i noví výrobci a i e, břidlicový e, plyn e, se stává více distribuovaným, rovnoměrněji rozděleným. Tady je jakási, jakýsi náznak demokratizace celého systému, ale není to ještě ukončeno a Evropská unie musí reagovat na měnící se krajinu plyn díky této obrovské revoluci, co se týče břidlicového plynu, bude pravděpodobně hrát mnohem dlouhodobější a trvalejší roli v tom celkovém mixu, než si zatím komise myslí a e, Evropská komise je tak trochu příliš optimistická, e, co se týče těch e, environmentálních kritérií, která se jí zdají dosažitelná. Tady je třeba třeba ještě mít určitý plán B. My máme e, některé nástroje, máme konkurence, politiku konkurenceschopnosti a další věci. Je pravdou, e, že je dobré, že e, se věci lepší k lepšímu, ale musíme také koordinovat nákup energetiky z oblastí mimo Unii a společně nakupovat. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Jordan. Děkuji. Já musím říct, že udržitelný systém v této oblasti eh, bude mnohem účinnější do budoucna, než je tomu teď. Bude tady mnohem více obnovitelných eh, zdrojů a podíl obnovitelných zdrojů eh, samozřejmě bude natolik zásadní, že změní výrazně parametry celkového systému a to bude také vyžadovat lepší plánování. Ten systém bude více decentralizovaný a flexibilní. To neznamená, že e, musíme vytvářet jenom ty e, chytré sítě, ale zároveň také musíme dynamicky vyrábět rezervní zdroje. Tady bude zapotřebí celé řady e, finančních nástrojů a v současné době je přitom rozpočet velmi omezený. My musíme dobře investovat a e, vidět to i z hlediska stability. V tomto směru já e, jsem pro jednotný e, závazný cíl pro rok 2020 v této oblasti a chci, aby komise připravila několik scénářů, což také umožní to, aby, žádný globál, aby žádná globální dohoda nebyla přijata, která by nebyla dostatečně ambiciozní ambiciozní. Děkuji a teď eh, máme dalšího. Paní Kolarská Bobeňská, děkuji. Já bych nejdříve ráda velice poděkovala paní Cavela za spolupráci, za to, jak jsme vedli naše diskuse a za způsob přípravy této zprávy co je tady velice důležité. Právě slova páně komisařova, že musíme mít více letý horizont. To potřebují jak spotřebitelé, tak investoři. Ale to množství těch pozměňovacích návrhů, eh, ty alternativy, ty scénáře, kteří jsou v té zprávě, eh, z toho dělají trochu vánoční stromeček, což je bohužel takovou typickou charakteristikou mnoha zpráv eh, z Evropského parlamentu. Takže každý si tam najde něco pro sebe. Eh, ti, kteří fandí jádru, uhlí, plynu i alternativám. My to vlastně ale i potřebujeme, tento energetický mix. Ale právě z tohoto důvodu to, o čem rozhodneme dnes, bude mít zásadní vliv na naši budoucnost budoucnost. A proto já mám trochu strach, že ty výzvy, před kterými my ale konkrétně stojíme, že na ty tento dokument vlastně nereaguje a vlastně ani nemůže. Nekontrolovatelná expanze německého obnovitelného energetického odvětví, která vede k tomu, že vlastně se odpojují případně eh, je zakázáno fungovat plynovým elektrárnám, dále podporování obnovitelných energií, e, práce na tím, aby ten trh byl společný, aby ta budoucí politika e, v obnovitelných energií byla opravdu společná. Děkuji. E, pan Herbert, pan Royal, dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, kolegyně. Nejdříve srdečně díky paní Cavela opravdu velice příjemná spolupráce. A u tohoto tématu vlastně jde o, no, trochu jiný způsob vedení politických debat. Totiž, že nám komise předkládá různé nejrůznější scénáře a vlastně nás nutí k tomu zauvažovat, jaké budou dopady když se na této křižovatce rozhodneme pro A, B či C. A to prostě nám asi v určitém smyslu zabránilo i v tom, že jsme se nemuseli hádat o čísla, ale spíše jsme se pokusili vést sice realistickou debatu, ale o scénářích. A to vůbec není konečná etapa toho procesu, právě naopak. Myslím si ale, že je dobré, že si nestanovujeme takovou olympiádu cílů, ale že se snažíme um, diskutovat o faktech, Zároveň jsme ani neměli žádná tabu, měli jsme ve hře všechny varianty a proto mi připadá i správně, že například tam je pojednána i otázka břidlicového plynu. Jak budeme do budoucna zajišťovat energii? Budeme vůbec mít eh, energii, kterou si můžeme dovolit zaplatit? Jaký to bude mít dopad na životní prostředí? to se nemůže zakládat pouze na jednom jediném nějakém skvělém eh, velkém projektu. Opravdu to musíme vidět průřezově a v tom smyslu mi připadá správné, že jsme si dali pozor, abychom neupadli do toho, že budeme neustále předkládat nějaké statistiky, ale naopak, že jsme zde řekli, že cíle budou mít vliv na další cíle a v tom smyslu je musíme stanovovat. A to by vlastně mělo přispět i k tomu, že se vyvarujeme eh, do dosažení opaku e, toho, co chceme. A tady si myslím, že správný krok u těch scénářů je e, zabývat se stále novými scénáři a jsem napjatý a rád tedy si přečtu tu zelenou knihu. Děkuji, říká předseda. Další řečník za socialisty je mm, paní van Brempt. Děkuji. I já chci vyjádřit e, Eh, souhlas a eh, díky eh, zpravodaji. A pane komisaři, vy byste měl vědět, že my v parlamentu již dlouhou dobu vyjednáváme o tomto a zpravodajka byla velice, velice trpělivá a pracovala tvrdě na tomto výsledku. My nevíme, jak to bude vypadat tady v roce 2050, ale jak to asi vypadá, měli bychom přijmout rozhodnutí teď, a to je rozhodnutí, které oblivní následujících 10, 20, 30 let. A mm, pro moji skupinu je velice důležité, a to také podmíní naše hlasování, a zde mm, chceme, aby to zpravodajka podpořila, takže pro nás je podstatné, abychom e, e, tedy mm, Eh, se pevně nevyjadřovali k věcem, které nejsou jisté, ale abychom si stanovali jasné závazné cíle, cíle 2020 a eh, abychom eh, potom zjistili, zanalizovali, jak jsme je realizovali a potom si stanovili nové tedy cíle do roku 2030, jaké má být procento těch obnovitelných zdrojů a jak to má být se skleníkovými plyny. Vlastně je velice důležité, abychom zpravodajku tedy podpořili a tady chci apelovat tady na kolegy vpravo. E, my musíme vyslat přece správný signál komisi. A pane komisaři, e, to je velice náročná agenda a jak víte, já Eh, zde eh, nejsem součástí žádného think tanku nebo odborných institutů, ale vím, že teď musíme si vybrat eh, a připravit ty scénáře a protože zde nejsou žádné cesty zpátky. My musíme přijmout rozhodnutí a na základě těchto rozhodnutí musíme zajistit, že v roce 2050 budeme zcela energeticky nezávislí a že v tom mixu bude hodně obrovitelných zdrojů for a blue card. Děkuji vám. Chcete reagovat na modrou kartu pana Rubiga? Pane Rubigu, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že svým způsobem v Evropě máme příběh úspěchu, pokud jde o redukce emisí CO2. Pokračujeme přesně podle plánu a myslím si, že do roku 2020 bude Evropa skutečně nejpříkladnějším regionem celého světa. Otázka teď je, jak půjdeme dál. Dovedete si představit, že bychom pak nějaké ty státní systémy ETS eh, upgradeovali nějakým, nějakou takovou službou uhlíkové stopy, aby se mohlo dobře zodrazit, jakým způsobem daný stát plní e, své povinnosti, aby se to pak mohlo promítnout také pro koncové spotřebitele. Děkuji vám. Pane kolego, to je na nejvíc zajímavá otázka a já se velice zabývám právě tím, co si myslí průmyslové odvětví. Já si myslím, že ten systém nefunguje, ETS tedy, a musíme přejít k systému, který bude efektivní, tak jako by byla uhlíková stopa u produktu. Tak, aby ty produkty, které si kupujeme, ať už jsou vyrobené uvnitř EU nebo mimo ní, měli eh, stejné kvalitativní požadavky. To ovšem, kolego, znamená eh, jednomyslnost. A vy víte, jak by bylo velice obtí, jak bylo obtížné už dos, dosáhnout systému ETS. A když eh, přecházíme na alternativu, tak musíme vědět, že to je jistá alternativa. Nejde o to, abychom něco odbourali a nic jiného nezavedli, ale to o tom bychom ještě mohli debatovat zajímavě velmi dlouze. Děkuji. A, a připomínám, eh, že eh, modrá karta je půl minuty a půl minuty pro oba. Dalším řečníkem je pan Turmes za zelené. Děkuji, eh, pane předsedo. Děkuji panu Cavelovi a také zástupci zelené, zelených Chtěl jsem eh, eh, říci, že pan komisař má pravdu, že potřebujeme na rok 2050 eh, závazné cíle na, pro klima a mm, pro obnovitelné energie a pro efektivní využívání energií, protože to je jediná realistická odpověď na energetickou chudobu. Nepředstírejme si nic. Světová světovou cenu ropy neurčujeme. Jediné, co můžeme udělat, pomoc je pomoci občanům Eh, přestat topit eh, oleji a eh, pomoci automobilovému průmyslu, aby vyráběl efektivnější automobily. U plynu. Dobře, někteří si myslí, že mm, nebo věří na zázrak břidličného plynu, ale uvědomte si, že je to obrovské svinstvo. Za druhé, Evropě eh, možná dojde díky břidličnému plynu k eh, drobnému snížení ceny plynu, ale vzhledem eh, ke struktuře v Evropě našich plynovodů to nebude jako v USA. A proto efektivita u plynu je také jediná reakce. Paní Joran má pravdu, když říká, že je třeba nahradit dva, tři, dvě třetiny elektráren a stejný poměr u distribučních vedení jak to eh, povede k levné energii, když investoři nebudou, muset, nebudou mít určitě té zaručené zisky. A ještě eh, druhá věc, kterou jsem chtěl uvést do debaty. Ty modely musí být transparentní a musí být eh, také v aktuální. Váš aktuální má podle mého názoru dvě chyby. Za prvé, ne počítá se scénářem vysokého, efektiv, vysoce efektivního využívání a hodně mm, obnovitelných zdrojů. A za druhé, e, ty e, ceny e, tam PV jsou nasazené vysoké, vysoko a ceny jádra příliš nízko. Dívejte se tedy proto také na to, aby ty náklady odpovídaly realitě, protože jinak vaše politika vydává falešné signály. Děkuji. Budete mít eh, ještě šanci na další eh, půl minutu, když odpovíte panu Banstonovi. Děkuji, pane předsedo. Eh, pan Turmes, jsem si jistý, má zcela pravdu, když chce větší, efektivnější využívání energií, ale neuznal by, že kdybychom byli dostatečně smělí, a přešli od eh, fosilních paliv na zelenou energii, tak bychom to zvládli, aniž bychom zhasínali světla, anebo aniž bychom mohli, eh, eh, museli, museli vůbec šetřit protože za 6 hodin dopadne na země kouli tolik energie, jako spotřebujeme za celý rok. A větrem je něco podobného. Kdybychom opravdu e, byli dostatečně smělí v té energetické transformaci, tak bychom měli na potřeby všech. Můžete zareagovat? Grahame, myslím, že máš pravdu. Obnovitelné e, zdroje energie jako slunce a vítr e, by nám dali dostatek energie pro celý svět a já jsem si jistý, že podporuješ naši výzvu na 100% obnovitelné zdroje energie v naší energetice. Ale efektivní využívání energií ve všech studiích je vždycky levnější než nové investice. A proto potřebujeme ten eh, trojuhelník efektivního využívání obnovitelných zdrojů a inteligentních sítí. Ty jsou eh, provázáním těch dvou prvních. Dobrá, děkuji. A eh, dalším řečníkem je za evropské konzervace, eh, konzervatice pan Šimaňsky. Tato zpráva je výsledkem velmi obtížných jednání. Je to náročný kompromis, který je však eh, narušen. A my se nemůžeme shodnout na odstavci 19, protože díky tomu bude eh, politická klimatická politika ještě přísnější. Jde o výrobu sádry, ocelářství, chemický průmysl. A ti, kteří konkurují Číně a Rusku, budou ve velmi obtížné situaci. A je to zejména e, významné v kontextu vyjednávání o volném obchodu. A naprostá dekarbonizace je fikcí, nesouvisí to vůbec s realitou evropské energetiky. Podle Mezinárodní agentury pro energetiku v roce 2005. Polovina naší energie bude, bude z minerálních zdrojů. Takže tato diskriminace takovýchto zdrojů je nejen nerealistická, ale také poškozuje naši energetiku, blokuje to investice a zbavuje to trh stability a díky tomu je energie nejdražší na světě. Děkuji. A byl jsem právě informován, že nám dochází čas, takže nemohu přijímat další modré karty. Ale na řadě nyní pan Rosina Metopolu. Děkuji mnohokrát. My podporujeme zprávu kolegyně Cavely. Pokud jde o energie, které je třeba využívat. Je třeba využívat všeho pro výrobu biopaliv. Musíme také používat eh, zemědělské zdroje. A hovoříme o zcela integrované energetice v roce 2014. To se týká zejména spotřební daně a dalších nákladů Kolega Buzek uspořádal setkání mezi europoslanci a národními poslanci a cílem bylo právě vytvořit společný trh energie, ale bohužel současný předseda Evropského parlamentu na to nenavázal a nedrží se cesty navržené svým předchůdcem. A chci říci, že nyní, pokud jde o náklady na evropské úrovni, existují nepřijatelné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Například u jednoho typu výroby je cena v Itálii 130% oproti Polsku nebo Francii a o 80% vyšší než to, co se děje v Německu a o 400% oproti ceně energie ve Spojených státech. A to je zdrojem nekalé soutěže mezi průmyslem v Evropské unii. Ceny průmyslu představují 30 zboží ceny zboží a to bude izolovat Evropu. Děkuji. A nyní paní Matias na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat kolegyně za odvedenou práci. Bylo to velmi obtížné vyjednávání, jak víte. Nemůžeme podpořit vaše návrhy a nepodporujeme ani návrh Evropské komise a to z jednoduchého důvodu. Pokud se mě týče, já si nemyslím, že zpráva se dotýká priorit pro intervence v energetice. Hovoříme o vzácných zdrojích, ale nedržíme se závazných cílů, pokud je obnovitelné zdroje. Nedochází k ekonomickému růstu a schází pracovní místa a my odstupujeme od energetické účinnosti, která je klíčová pro podporu ekonomiky. Máme problém klimatických změn a musíme se více soustředit na obnovitelné zdroje. Musíme si pamatovat na to, že tady hovoříme o čistě jaderné energetice a před dvěma lety se stala katastrofa ve Fukushimě. Když investujeme do deregulace a privatizace, tak to neumožňuje, aby členské státy rozhodovaly strategicky. Tak vás nepodporujeme. Děkuji, pan Sosa Wagner. Pane předsedo, pracovat s výhledem na rok 2050 ukazuje plánovací fantazii a v důvěru v budoucnosti. Je tedy neuvěřitelné vidět, co udělala naše kolegyně. Ale přesto máme určité cíle, které nejsou adekvátně řešeny. To se týká podpory obnovitelných zdrojů a také fosilních paliv, která podléhají fluktuaci, pokud jde o investice. A za naší stranu je důležité ukázat, občanům, jak šetřit eh, v oblasti spotřeby energie. Uvědomujeme si, že vše, co je vidět eh, v jednotlivých městech, plítvání, eh, osvětlení při sportovních utkáních, osvětlení pozdě do noci, to je naprosto neuvěřitelné. To vše je zátěž sítě a pokud nebudeme toto kontrolovat, tak nebudeme důvěryhodní zítra. Děkuji vám. Pan Karinš na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem přesvědčen, že celá řada poslanců v tomto sále je připravena uvažovat o podnikatelství ve zrném svá smyslu a já tento přístup nepodporuji. Já si myslím, že je to krátkozraký přístup. Pokud chceme rozvíjet energetickou strategii, musíme vzít v úvahu tři aspekty a je třeba tyto tři aspekty vyvažovat. Je třeba snížit emise CO2. Za druhé, musíme eh, snížit naši rostoucí závislost na dovezených zdrojích energie a současně je klíčové, abychom uchovali stabilní a vyvážené ceny, které budou spravedlivé pro naše spotřebitele a podnikatele. A to se děje různým způsobem. Je třeba kombinovat různé alternativy, využívat obnovitelné zdroje, to je velmi důležité. A současně bychom neměli vylučovat takové věci jako výzkum v oblasti břidličného plynu. To je také alternativa ruskému plynu. Víte, že to stojí za výzkum, protože ve Spojených státech došlo ke snížení závislosti na zdrojích energie, protože využijí břidlicový plyn. A naše závislost by se měla snižovat a čím více budeme produkovat sami, tak tím, tím méně budeme dovážet a nemůžeme vyloučit eventualitu, že vyvineme zase jaderné zdroje. Některé země jsou velmi napřed, pokud jde o nukleární energetiku a pok- nežijeme na os- osamoceném os- ostrově. Pokud bychom měli velké zdroje sami, tak bychom se tím nemuseli zabývat, ale nákladová struktura je důležitá a musíme to všechno vyvážit. A nyní paní Teresa Madurel na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážený pane komisaři. Tento plán představuje dosti významné změny. Vidíme z něj, že je potřeba změnit náš energetický systém tak, abychom mohli zajistit hospodářskou udržitelnost. Je potřeba Evropu udržet na špici eh, v oblasti bezemisních energií. Je to také důležitý krok pro boj se změnami klimatu. Jak všichni víme, tento sektor má potenciál vytvářet nová pracovní místa, snížit ceny energií pro spotřebitele a snížit naši závislost na dovozech. Nicméně, jak eh, uvedla paní van Brandt, eh, je zde také celá řada otázek, které je potřeba ještě podrobněji přeskoumat. Parlament eh, musí jednoznačně podpořit závazek pro boj se změnami klimatu a ve své zprávě stanovit jednoznačné závazky. Chtěli bychom proto vyzvat komisi, aby nám předložila ten nejlepší možný scénní cílů udržitelnosti a konkurenceschopnosti. To jsou dvě témata, která jsou naprosto zásadní pro toto nové prostředí. Děkuji vám. Jako další má slovo pan Helmer. Děkuji vám. Eh, pane předsedo. Blahopřeji paní zpravodajce k dobře odvedené práci. V té práci, v té zprávě celá řada dobrých bodů. Nicméně bohužel do ní musela zahrnout i tu evropskou obsesi o snižování emisí vzhledem ke globálnímu oteplování, ačkoliv už 17 let k vůbec žádnému oteplování nedochází. Nicméně velmi rád vidím, že ta zpráva je otevřená vůči už etablovaným technologiím uhlí, plyn, lignit a tak dále. Samozřejmě uhlí a plyn budou stále nejaktuálnější témata vzhledem k břidličnému plynu. A rád tam vidím také otázky cen energie, energetické chudoby a tak dále. Nicméně naše strana nemůže přijmout tuto excesivní závislost na obnovitelných zdrojích energií, které jsou podle našeho názoru nepotřebné a neudržitelné. E, nepřijímáme systém ETS obchodování s emisemi, to je něco nepřijatelného a neudržitelného. Ehm, nepřijímáme koncept ukládání uhlíku, to je v podstatě špatný sen a vůbec e, nikdy jeho e, nebude možné dosáhnout. A tuto globální klimatickou akci proto v podstatě také e, nepodporujeme, protože to je iniciativa zcela zbytečná. Budu se snažit své kolegy přesvědčit, abychom se zdrželi hlasování, ale každopádně tuto zprávu rozhodně nemůžeme podpořit. Děkuji vám. Slovo má pan Griffin. Díky, pane předsedo. Dnes večer ehm, mnoho dalších penzistů v Británii umrzne. Proč? Protože v Británii je nedostatek, nedostatek eh, energií. Je to kvůli větrným elektrárnám a různým médiím, jako je například BBC, kteří uplácejí britské poslance a britské poslance v Evropském parlamentu o tom, že globální oteplování ničí svět. Je to v podstatě moderní verze středověké fantazie, která se teď používá jako záminka pro největší korporátní, korporátní podvod v dějinách. Je to v podstatě generování nových zdrojů pro superbohaté, zatímco pan Novák mrzne doma. Eh, jsou to nové cíle, které budou znamenat eh, reindustrializaci Evropy, zatímco Evropané umírají. Je proto eh, velmi ošklivý termín to, to, pro to, co korporace dělají. Je to v podstatě korporátní zabíjení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Děkuji vám. Přejdeme tedy k proceduře Catch the Eye. Mám zde 12 žádostí o slovo. Jako první dostane slovo pan Kelly. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Musím říci, že mne velmi potěšil směr a tón této rozpravy a té rozpravy předchozí. Děkuji zejména paní zpravodajce a komisi, kteří všichni uváděli velmi rozumné argumenty. Je jasné, že Evropa musí si stanovit jako hlavní prioritu konkurenceschopnost. Pakliže chceme konkurenceschopnou Evropu, potřebujeme dostupné energie. Potřebujeme celou škálu zdrojů energie a potřebujeme mít možnost přemýšlet o všech nových možnostech. Samozřejmě, já bych zde rád viděl více obnovitelných zdrojů, myslím, že to je možné, ale neznamená to, že všechno ostatní zakážeme. Myslím si, že všichni, kdo mají aspoň trošku selského rozumu, vědí, že potřebujeme energetický mix. A právě proto jsem si velmi rád vyslechl příspěvky paní zpravodajky, která hovoří o tom, že nelze mít příliš dogmatický postup. Zaznělo tu, že technologie se neustále vyvíjejí a proto je jedině správně ponechat si otevřené možnosti, jak řešit problémy, které eh, máme v současnosti, ale které nějakým udržitelným a environmentálně pří, vstřícným přístupem budeme moci řešit v budoucnosti. Děkuji vám. Pan de Campos. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nová doba nám přináší novo, nové svobody a jedině ve svobodě můžeme řídit budoucnost. Globální politika nám umožní nalézt si vlastní pozici ve světovém trhu energetického průmyslu a energetické účinnosti. Je jasné, že Evropa se musí stát konkurenceschopnější i v těchto oblastech. Celá naše energetická politika se e, velice úzce pojí se sociální politikou, protože bude mít vliv na naše životy do budoucna. Je potřeba zajistit, aby spotřebitelské ceny byly spravedlivé a aby nebyly diskriminační. Musíme nalézt nediskriminační mechanismy, které budou napravovat nutně vzniknuvší proluky v cenách na trhu. Děkuji. Paská urkovetkazí. Uh, e, prosím, pane Paško. Děkuji e, za slovo. Vážený pane předsedo, pane komisaři, v období do roku 2010 evropské země zaplatily za dovoz ropy asi 200 miliard dolarů ročně. V roku 2011 to bylo 488 miliard dolarů. Navzdory eh, rozsáhlým opatřením Evropské unie a stálemu zlepšování energetické účinnosti jak ve výrobě, tak ve spotřebě domácností či dopravě, náklady na energie rostou. Závislost Unie na dovozu energií by nás měla vést k tomu, abychom nakládali velmi efektivně s energetickými zdroji a úsporně a sofistikovaně. Ač akceptuji eh, navrhovaný cíl komisí zvýšit o 55 podíl obnovitelných energií do roku 2050, myslím, že je důležité, že výroba z obnovitelných zdrojů negarantuje stabilitu dodávek často. Proto, myslím, i v dlouhodobých prognozách budeme muset eh, počítat s dostatečnými kapacitami z vlastních palivových zdrojů. Děkuji. A ním pan Melcer. Eh, to, že eh, vaše plány jsou málo kdy realistické, víme. Ehm, Pak, když máme eh, mm, snížit eh, emise o 80%, tak eh, to bychom museli zrušit automobilový průmysl. Víme, že jeden z největších problémů v Evropské unie se řeší tím, že atomová energie se popisuje jako ekologická a to jsme viděli v Fukushimě protože se vůbec nehovoří o nejen o mm, atomových nehodách, ale také o e, nákladech na skladování jaderného odpadu. Celkově e, vůbec tedy není divné, že u e, této energetické mapy všechny různé druhy energie nejsou dobře započítány. A opět bychom měli tedy všichni společně odmítnout tu podporu obnovitelných energií. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Matula. Já bych vám eh, rád eh, připomněl eh, priority pro energetickou mapu. Za prvé, regulace energetiky ve členských státech by měla zohledňovat ustanovení o liberalizaci energetických trhů a mělo by odstranit bloky na energetickém trhu. Měli bychom eh, více eh, využívat energetiku na místní úrovni. Konkrétní příklad. Na západě Rumunska jsou eh, důležité geotermální zdroje, které se nevyužívají kvůli byrokratickým překážkám. Vyzývám a komisi a příslušné národní úřady, aby se zabývaly možností překonat tyto překážky Eh, investováním eh, do eh, využívání geotermální energie. Vytváření vlastních mm, výrobních kapacit může zajistit nízké náklady na spotřebu. Dovoz plynu lze diverzifikovat tím, že budeme i dále investovat do jižního koridoru a, také do skapalněného plynu v, na pobřeží Balckého moře. Děkuji, pan Ares. Alves. Já bych eh, rád eh, zdůraznil to, co říká zpráva o důležitosti eh, rozšířit tuto strategii na celou Evropu. Musíme reagovat eh, na eh, výzvy, eh, kterým čelí energetické systémy v nejodlehlejších regionech, v odlehlých ostrovech. Komise i parlament musí zohledňovat specifické přístupy k nalézání konkrétních odpovědí, které budou řešit konkrétní problémy, specifické problémy a, a musíme zajistit, abychom využili plný potenciál obnovitelných energií. Podívejte se na Azorské ostrovy. Tam obnovitelné energie rostou a už teď překročili cíle na rok 2020. V tuto chvíli je naše energetická politika příliš standardizovaná. Čili tohle se musíme pokusit vyřešit v té energetické mapě do roku 2050. A nyní eh, pan komisař hm, schrne debatu. Vážený eh, pane předsedo, dámy a pánové, eh, já bych zareagoval stručně na několik vašich poznámek. Za prvé, efektivní využívání energií. Tady myslím, že to je zcela jasná věc. 20% eh, cíl na celé evropské úrovni byl samozřejmý. Otázkou je spíše eh, eh, navržení nového limitu v jaké době, v jakém harmonogramu. V tuto chvíli sledujeme, jestli členské státy prosazují tu odsouhlasenou směrnici. Sledujeme pokroky u energetických úspor. A jsme zvědaví, jak to dopadne v letech 2012 a 2013. A potom eh, za použití dalších opatření, jako je označování ekodesign a, a opatření, eh, která směrnice nepředepisuje, která se naplňují ve členských státech. Ještě chceme tedy eh, před koncem funkčního období komise napsat, jestli Eh, přijatá opatření eh, stačí k tomu, abychom ten 20% cíl dosáhli do roku 2020, a nebo jestli budou třeba další opatření. A o tom by, to bychom projednali potom s novým parlamentem v roce 2015. Potom ehm, bychom mohli uvažovat tedy o novém cíli eh, v oblasti efektivního využívání energií. Na, Evropské unii, na úrovni Evropské unie je, se podíváme na účinnost našich vlastních směrnic a i národních plánů. Já bych tedy eh, eh, spíše v roce 2015 eh, hovořil o roce 2030 a o nějakém dalším závazném, pragmatickém a ambiciozním cíli. Eh, za druhé, eh, břidličný plyn. Všichni eh, se shodneme, že plyn má rostoucí důležitost v globálním energetickém mixu, jakož i v evropském. A to z dvou nebo tří důvodů. Plyn je mnohem více disponibilní než ropa. Za druhé, je mnohem ekologičtější, jak pro průmyslové zpracování, tak pro eh, výrobu tepla i elektřiny, než například uhlí. A třetí eh, důvod. Eh, plyn je velice flexibilní a proto je to ideální partner pro obnovitelné zdroje energií. Když nesvítí a nefouká, je plyn mnohem snáze k dispozici k výrobě elektřiny a tepla. 540 miliard kubických metrů spotřebujeme ročně v Evropské unii a předpokládáme, že e, to do budoucna bude nějakých 600 za rok. A třetinu e, plynu máme z vlastních zdrojů z Nizozemska a z Británie. Ale všechny prognózy pro konvenční výrobu plynu v Evropě ukazují, že tato množství do roku 2030, 2035 dojdou. A já se potom ptám, chceme dovážet 100% plynu z Ruska, z Norska, Alžírska, Nigérie, Kataru, eh, přes Jižní koridor? Chceme eh, být 100% závislí na dovozu? Když dobře víme, že eh, na Sibiři, eh, v Arktidě, eh, v Nigerii a v Alžírsku jsou také obrovská ekologická rizika. Když dobře víme, že pracovní podmínky pro práci v Rusku nebo na Sibiři nejsou nezbytně velmi příznivé. A plyn ujme těžit čistě a, a pracovní podmínky e, na Sibiři a v Arktidě e, jsou nám úplně jedno? Já bych se na to díval celostně. Životní prostředí je nedělitelné a proto, když známe když víme to, co e, se v Americe povedlo a nepovedlo, tak bychom to měli využít. Udělejme ukázkové projekty, které ukáží maximální bezpečnost, ale eh, předem nebude jasný jejich výsledek. Já si myslím, že evropští inženýři a geologové by měli eh, popsat téma eh, ochrany pitný, pitný vod, pitné vody, podzemních vod a mm, dalších částí životního prostředí tak abychom eh, potom měli eh, mm, k dispozici ctižádostivou evropskou politiku. Potom eh, v Polsku a v baltských státech bude moci zaznamenat pokrok, docela jistě i ve Velké Británii. V Evropě potom budeme mít k dispozici ekologickou a bezpečnou politiku. A když to bude nakonec jenom nějakých 10-15 co budeme pot, toho, co budeme potřebovat, ale eh, tak potom eh, můžeme eh, vystupovat proti přání ruských partnerů na dlouhodobé smlouvy a na vázání ceny na plynu na ropu. A můžu vám říci, že z mnoha rozhovorů s Moskvou vím, že největší nejistotu rusové mají právě z břidličného plynu, a z té revoluce po celém světě, ale také z jeho potenciálu v Evropě. A možná, že za několik let Ukrajina už nebude e, transitní zemí pro e, ruský plyn, ale také výrobce břidličného plynu, který bude dovážet do eh, Evropy, vyvážet do Evropy. Proto jsem pro otevřenost a, a okamžitě odmítám negativní předpojatost. Myslím si, že je třeba být politicky, vědecky otevřený a mm, otázky odpovídat jedině za použití ukázkových projektů konkrétních. Potom téma ehm, cen energií. E, to je třeba probírat trošku rozsáhleji. Na jednu stranu jsou vysoké ceny energií dobré, protože jsou nejúčinnějším hospodářským faktorem, e, který vede k úsporám spotřebitel eh, začíná být citlivý u vysokých cen. To člověk zná i jako eh, řidič a eh, s chytrými měřič, měřícími přístroji to známe i se spotřeby energií. Ovšem uvědomme si, že také tady máme energetickou chudobu. Stále více evropských občanů si nemohou dovolit mobilitu, chlazení, topení, světlo, eh, komunikaci. Už si nemůžou dovolit platit za elektřinu ani za eh, ropu. Tady musíme eh, upravit národní sociální sítě a započítat energie více do národních spotřebních košů. A mimochodem, já nejsem pro regulované ceny. Měli bychom eh, přijímat skutečné tržní ceny. A proto jsem také proto, abychom, eh, aby, aby fungoval nejenom eh, velkou obchodní trh, ale i malou obchodní část trhu. Ve 20 členských státech mají spotřebitelé regulovanou cenu, která neodpovídá skutečným nákladům nabídce a poptávce. A Španělsku teď máme problém, že díky regulovaným cenám Eh, vznikl deficit 29 miliard eur, což eh, eh, nezbytně nepovede k trvalé udržitelné podpoře obnovitelných energií. A nám je zřejmé, tedy, a proto je tedy zřejmé, že chceme podporovat i dále obnovitelné zdroje energií. A vůbec se tím neříme vnějšími tlaky, chceme to sami od sebe. A potom je tady poslední věc, Horizont 2020, podpora energetických programů a e, technologie ukládání energií a e, energetických sítí. Jaderná fúze také zůstává e, tématem a geotermika a energie z moří. To k tomu přichází. Já jsem byl ve čtvrtek na Islandu. Viděl jsem tam velký potenciál pro geotermiku a je třeba eh, tam rozhodně podpořit výzkum v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám. A nakonec Nikit Cabela, naše zpravodajka, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, velmi se mi líbilo, co jste říkal o evropských politikách že bychom neměli věnovat podmínk, eh, pozornost podmínkám, za jakých dochází k extrakci v jiných zemích, odkud dovážíme. Tomu se říká v Americe ne na mém dvorku, ne u mě doma. A to, co já, o co se snažím ve své zprávě, je shrnout konvergující názory a nalézt tedy určitou střední cestu. A proto je ta zpráva tak obsáhla, pokud jde o úspor energie a energetickou účinnost. A to uvádíme ve zprávě. Navrhujeme, aby to bylo součástí národních školních osnov. Úspory energie skutečně mají začít úplně od základu ve společnosti. A pane komisaři, touto zprávou eh, věříme, že získáme jasnou politiku o, energetic, o pozici o energetické politice do roku 2030. Věříme, že budeme mít zprávu od komise, která eh, stanoví jasné, jednoduché cíle a bude hovořit o budoucnosti jednotlivých eh, forem energie v Evropě. Takže evropští občané a evropské podniky a investoři budou vědět, jaká je situace a budou schopni tedy se soustředit na cestovní mapu. Děkujeme vám, paní kolegyně Cavela, tím je tato debata ukončena. A teď je tady otázka k ústnímu eh, zodpovězení na komisi, pokud jde o hodnocení eh, rizik evropských jaderných elektráren, ty takzvané stres testy.